rady a komise k účinnosti dosavadních eh, eh, opatření proti daňovým únikům a eh, praní špinavých peněz v souvislosti s takzvanými panamskými dokumenty. K tomu má slovo paní ministrině Hnitz. Hennis Plaschard. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, k panamským dokumentům bych ráda uvedla, že tohle všechno ukazuje už zase, jak je potřeba bojovat i nadále proti e, daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Zatím bohužel nemáme úplnou analýzu e, panamských dokumentů, na to je příliš brzo, ale všichni z nás e, zkoumáme jejich důsledky a jak je třeba zareagovat. Národní vlády oznámily vyšetřování. Když se ptáte, eh, co může udělat Evropská unie, tak eh, oddělím daňové aspekty na jednu stranu a boj se praní špinavých peněz na straně druhé. Tak pokud jde o daně, tak tam se musíme eh, zaměřit na dvě věci. Přístup k informacím a za druhé opatření, která lze uplatnit v boji s daňovými podvody. Eh, Komise předložila v lednu eh, svůj daňový eh, balíček, který má řešit přístup k informací. Máme tady mezinárodní standardy pro jejich výměnu vytvořené OECD došlo v posledních letech k zásadnímu pokroku. Ovšem ne všichni mezinárodní hráči se znovu zavázali k čisté hře a tak tomu je určitě u Palamy. Abychom eh, se postarali o efektivní eh, transparentnost, potřebujeme, aby eh, s námi hráli všichni. A Evropská unie, co by významný mezinárodní hráč, musí hovořit jednotným hlasem, aby přesvědčila všechny na mezinárodní úrovni a, a, a aby se přidali k nezbytné většině. Evropská unie šla ještě za rámec standardů OECD a, ča, a řada nás posuzuje i jako eh, ty, kteří jsou na špičce. Nedávno jsme eh, schválili eh, výměnu informací o daňových rozhodnutích a, a brzo bude a, a schválen další návrh z balíčku komise k automatické výměně zpráv o jednotlivých zemích a já bych uvítal, kdyby Evropský parlament přijal své stanovisko co nejdříve. Určitě eh, neskončíme tady. Komise eh, dnes eh, přijala návrh k mezinárodním eh, skupinám a jejich eh, podávání zpráv po jednotlivých zemích. A určitě Rada tomu bude věnovat eh, plnou pozornost. Předsednictví se vynasnaží dosáhnout rychlého pokroku v této věci. Abychom se vrátili k těm odhalením, musíme říci, co budeme dělat nad rámec k výměně informací. Výměně informací boje s praním špinavých peněz. Komise přišla Eh, s balíčkem eh, k efektivnímu zdanění, kde navrhla společný evropský eh, proces uvádění na seznam tedy zemí, které odmítají spolupracovat v, otevřeně v daňových otázkách. V lednu komise také předložila eh, balíček proti vyhýbání se zdaním a tam jsou eh, konkrétní pravidla k, eh, proti konkrétním postupům a při vyhýbání se, vyhýbání se daním. Některé ty návrhy by mohly být užitečné i v souvislosti s zneužíváním, zneužíváním právních forem pro vyhýbání se daním. Musíme se snaží dosáhnout dohody eh, o tomto návrhu už během tohoto semestru a já doufám, že s vámi budeme moci eh, počítat jakožto s parlamentem. Závěrem bych ještě poukázala na práci eh, skupiny pro etické kodexy v oblasti podnikání. Tato skupina by měla přijmout zásady pro podnikání ve třetích zemích Zafungovalo to již ve Švýcarsku a komise vede dialog s Lichtensteinským jménem eh, skupiny. A, s dalšími, eh, a další země mimo EU už eh, by měly být zapojeny do budoucna velmi v blízké budoucnosti. A teď stručně k praní špinavých peněz. Tato otázka souvisí eh, s financováním terorismu a je také v popředí naší agendy. Komise předložila hm, akční plán proti eh, financování terorismu. Rada eh, rychle přistoupila k implementaci řady opatření, které eh, mají eh, bojovat s financováním terorismu a s praním špinavých peněz. Zdůrazním několik konkrétních bodů, eh, které souvisí s naší dnešní debatou. Ministři zdůraznili, že je třeba identifikovat země, kde boj s financováním terorismu je nedostatečný, systémově nedostatečný. Pokud jde o tu směrnici o boji s praním špinavých peněz, eh, Členské eh, státy by měly přijmout eh, řádné, opa, řádná opatření k důkladné právní prověrce těchto zemí. V únoru jsme vyzvali k tomu, aby tento identifikační proces byl dokončen do května. Zde jsme v ruce s Eh, tedy v rukou komise. A víme, že komise sdílí eh, naléhavě naše potřeby a Evropský parlament také. Za druhé, ministři zdůraznili, jak je eh, důležité urychleně, já se snažím tedy <laughs> mluvit rychle, urychlit ten balíček proti praní špinavých peněz, které Evropská rada přijala minulý rok. My bychom rádi dokončili tento proces už na konci tohoto roku. A dále se snažíme eh, vyměňovat informace eh, nebo zajistit výměnu informací mezi spravodajskými eh, jednotkami v oblasti financí mezi členskými státy. Také chceme zlepšit čtvrtou směrnici proti praní špinavých peněz. Dále jsme požádali komisi, aby se zabývala možnostmi omezit velké platby v hotovosti a také eh, přijmout konkrétní kroky proti bankovkám o vysoké hodnotě, jako je 500 eurovka. Jak víte, tak eh, tohle ještě české státy budou transponovat. Eh, u některých návrhů se ukázalo, že je třeba ještě upravit. Například bude třeba posílit přístup k informacím, k informacím o bankovních platbách ze strany těch finančně analytických útvarů a také eh, v, pokud jde o přístup k virtuálním měnám. Tohle je třeba eh, eh, zajistit prioritně a jsem si jistá, že to bude tak i pro Evropský parlament. <laughs> Otázka eh, praní špinavých peněz a financování terorismu je, vysoce, je v popředí našeho programu. Máme tady úkolovou skupinu pro finanční záležitosti a také G20, které s námi spolupracují. Předsednictví se rozhodlo zařadit panamské dokumenty na neformální ECOFIN 22. února v Amsterdamu komise eh, tam bude vyzvána, aby eh, eh, zareagovala politicky a přišla s předem iniciativ v oblasti boje proti praní špinavých peněz. A já se opravdu těším na tuto výměnu názoru. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. paní ministrině. Teď jménem komise pan komisař Moskovici dostává slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní ministrině, dámy a pánové, europoslanci, skandál panamských dokumentů, to představuje v podstatě novou legitimitu, navýšenou legitimitu v boji proti daňovým podvodům a proti praní špinavých peněz. Pokud potřebujete ještě nějaký důkaz o tom, že naše společná práce v tomto ohledu je důležitá, tak si myslím, že nyní jsme všichni přesvědčeni o tom, že opravdu to potřebujeme. Viděli jsme, jak nám to média prokázala. Transparentnost dobré řízení v této daňové oblasti. To, o to se snažíme my, Evropský parlament, na mezinárodní úrovni rovněž, jak víte. Tak samozřejmě, že víme, že pokud by tomu tak bylo, tak eh, rozsah této aféry by nebyl tak kolosální. Samozřejmě, že jsme znechuceni, samozřejmě s ohledem na tato obrovská odhalení takého rozsáhlého charakteru a tak negativního dopadu. Občané nejsou schopni pochopit a ani akceptovat tuto praxi, která se stává opravdu praxí. Jsou to, je to vlastně krádež finančních prostředků. A musíme to říci otevřeně. A nyní bychom měli přetavit tuto skutečnost v něco pozitivního a využijí této příležitosti politickým způsobem. Je to naše politická šance a dokonce bych řekl povinnost, politická povinnost abychom rozhodným způsobem bojovali proti daňovým únikům, proti vyhýbání se daňové povinnosti, proti různým optimalizačním praktikám v této oblasti, praní špinavých peněz a tak dále. Toto je příležitost posílit dynamiku v této oblasti. Máme ambiciózní program boje proti daňové, mm, daňovým únikům, vyhýbání se daňové povinnosti, praní špinavých peněz, ehm, já samozřejmě bych rád řekl i to, že mm, členské státy musí rovněž změnit své politiky v této oblasti, musí přijmout nové politiky, nové programy a zároveň je to příležitost, jakým způsobem přehodnotit naše společné politiky a snažit se posílit boj celé Evropy proti tomuto nešvaru. Musíme posílit spolupráci i s našimi mezinárodními partnery a zároveň tlačit na té problematické jurisdikce, tak jak tomu všichni říkají, na ty daňové ráje, abychom skutečně mohli implementovat reformu spravedlivějšího daňového systému, transparentnějšího systému na mezinárodní úrovni, tak aby skutečně jsme zde měli i možnost efektivní prevence proti těmto nešvarům. A ještě jedna věc, Samozřejmě, že mm, se nesmíme pořád pouze obvinovat. Došlo k obrovskému vývoji v posledních letech. Transparentnost byla zvýšená. Já si myslím, že bychom neměli říkat, že vycházíme od nuly. Ne, my máme na straně komise různé iniciativy, které se snaží ztransparentnit tuto oblast pro naše občany, pro naše podniky. My jsme zde prezentovali tři balíčky, reformní balíčky v tomto ohledu. Jednak jsou to různé návrhy povinných návrhů v oblasti právního charakteru, pokud jde o boj proti daňovým podnikům. To znamená, aby jsme vlastně neumožnili těmto offshoreům fungovat tímto způsobem. Často se víme, že se využívají pro vyhýbání se daňovým povinnostem a zároveň jsou to vlastně různé eh, společnosti, které vlastně umožňují členským státům, mm, které by umožnily členským státům opětovně získat daně, které byly, o které takto přišly tímto způsobem, to znamená v těchto offshoreových eh, rájích, to znamená, že by měli možnost zabavení těchto finančních prostředků. Přesně tak, jak jsme to, eh, jak, mm, tak aby jsme využili ty informace z panamských dokumentů. A dále to jsou velice ambiciózní návrhy, které se týkají zlepšení transparentnosti v daně jednotlivých oblastech, automatická výměna daňových informací. A pokud jde o například i zprávu, mm, oficiální správní orgány v oblasti daňových, daňových záležitostí. A i u nás v Evropské unii samozřejmě musíme zlepšit tuto transparentnost, musíme spolupracovat se třetími zeměmi. Já jsem nesmírně rád, že se nám povedlo podepsat například dohodu s Lichtensteinskem, se Švýcarskem, s San Marínem, s Kondorou, s Monakem za chvíli podepíšeme bilaterální dohodu. Toto jsou konkrétní důkazy pro naše občany. Čili daňové tajemství, o kterém neustále hovoříme, e, postupně zmizí z Evropy a to je neuvěřitelný úspěch. A zároveň je to návrh vytvořit takového společného panevropského seznamu daňových rájů, pokud je o efektivní zdaňování. Já jsem v lednu předložil tento návrh. A toto všechno je součást balíčku boje proti daňovým únikům, o, které v souča- o kterém v současné době rada diskutuje. Tato iniciativa byla prezentována samozřejmě na základě konkrétních transparentních kroků, které se týkají Eh, účtů jednotlivců, dále je to bankovní tajemství celé Evropské unie. A od roku 2017 si členské státy budou automaticky vyměňovat obrovské množství informací, které se týkají bankovních údajů, tak aby se tito podvodníci nemohli schovávat a nemohli si ukládat finance v zahraničí. Dneska Konkrétně před několika minutami se Evropská komise rozhodla posílit i ty limity, pokud jde o transparentnost té oblasti, aby eh, zahraniční společnosti museli povinně zveřejňovat seznamy takovéto vykazování země podle jednotlivých zemí. Já jsem se zúčastňoval různých eh, rozprav jste ve Evropském parlamentu a rád bych vám řekl, že od samotného počátku jsem byl pro, jsem byl skutečně pro zveřejňování těchto informací. A jsem nesmírně potěšen tím, že Evropská komise navrhuje, aby Evropská unie byla první ekonomickou zónou celého světa, která zveřejní tyto informace podle jednotlivých zemí, podle aktivit jednotlivých podniků. Pane Lamberte, vy jste trošku kroutil hlavou, ovšem vy víte, že OECD navrhovalo, aby se to omezilo, zatím teda pouze na výměnu těch daňových úřadů. Někteří z vás asi zřejmě zda to teda bude těch 150 tisíc eur, někteří z OECD navrhovali 80% prahovou hodnotu, ale zároveň jde o určitý perimetr, o určitou, o určitý jaký to bude mít dosah, zda to bude pouze Evropská unie nebo nad rámec Evropské unie. My prostě se budeme snažit a například i o detailní, o eh, zveřejňování detailních informací nadnárodních společností, které pracovaly v těchto daňových rájích. To znamená, že nám už nemůžou uniknout. Toto je nesmírně důležitý, rozhodný krok a já skutečně bych si přál, aby Evropský parlament to uznal, proto jsem vám to chtěl zde dneska zveřejnit, ovšem zpracovali jsme na to společně, čili určité iniciativy v daňové oblasti, byly to návrhy, ty dva velice důležité rozhodnutí v oblasti transparentnosti, několik dalších návrhů, které jsou na straně, na straně rady nyní. Panamské dokumenty jsou takovým signálem, a my chceme opravdu eh, poukázat na to, že máme stejné ambice. Na naší straně i na straně Evropského parlamentu chceme mít jasná ustanovení, která nám na evropské úrovni umožní bojovat proti daňovým podvodům a únikům. Dále praní špinavých peněz členské státy musí se musí politicky angažovat a do konce roku transponovat čtvrtou směrnici boje proti praní špinavých peněz. To je směrnice, která kromě jiných věcí vyžaduje identifikování těch skutečných majitelů společností, trustů a zároveň národních centrálních rejstříků samozřejmě, že vy to víte, toto je zásadní abychom zabránili zneužívání finančních systémů pro praní kriminálních finančních prostředků. Evropská komise je připravena poskytnout veškerou pomoc pro zjednodušení tohoto procesu transpozice na národní úrovni a pro korektní implementaci těchto ustanovení. Ovšem rád bych to řekla, aby samozřejmě se z toho vědomí, stejně jako já, nyní se obracím i na radu. Samozřejmě, že první odpovědnost leží na bedrech členských států tento signál panamských dokumentů, to, o čem vy hovoříte, vá, vy, Evropský parlament, Evropská komise, my prostě chceme, aby to všichni pochopili, aby členské státy si uvědomili, že v této oblasti by neměli nějak být příliš opatrnický a že ta transparentnost této oblasti by měla být aplikována na všechny. Co nás ještě čeká? Hodně. Máme zde sice samozřejmě veliké úspěchy v boji pr- boj proti praní špinavých peněz, proti daňovým únikům. Ovšem, na základě nedávno zveřejněných informací vidíme, že nás čeká ještě hodně práce, abychom zredukovali takovéto zkreslování v této oblasti a dále mm, zlepšili spolupráci daňových orgánů to je ten klíčový sektor, kterému bychom měli věnovat velikou pozornost, kde nás čeká ještě hodně práce. A samozřejmě, že je zde i celá řada různých návrhů, nápadů na stole rady, a které budou mít obrovský dopad. Směrnice proti daňovým únikům. Já bych si ptal, a podobně jako nizozemské um, předsednictví, aby jsme to schválili ještě před letní pauzou. Vy jste se před chvíličkou zmínila o neformální eh, radě ECOFINu na konci eh, dubna a Jerome Blum podobně jako já, si přeje, aby celý ten balíček, který je nastal, aby celý ten balíček byl eh, přijat. Víte, Někteří ministři tvrdí, že chtějí pouze, aby polovina toho eh, balíčku byla přijata. Ovšem to bude polovina výsledku. My to ne- nemáme právo na něco takového. My chceme jít až do samotného konce celé této demarše, celého tohoto úsilí. Dále takový ten celoevropský seznam, černý seznam daňových rájů, to by měl se stát realitou. Komise již má takový ten seznam, není to takový to best of nebo nějaká kompilace toho, co se děje na úrovni členských států je příliš heterogenní. Portugalsko 85 takových daňových rájů má na svém seznamu. To je hodně. V Německu na seznamu mm, nemají nic. To je nedostatečné, to je jasné. Pána my samozřejmě si vidí, všichni vidíme, do jaké míry je to daně vyhrá. Já doufám, že se to postupně změní. 8 evropských zemí, 9 eh, včetně Francie, je mělo na seznamu daňových rájů. To je málo. Chceme skutečně mít celoevropský seznam těchto daňových rájů, společný seznam. Já je skutečně šest měsíců, potřebujeme šest měsíců pro takovou tu kvalitní metodu, abychom to vytvořili. To si myslím, že je nesmírně rychlý postup a myslím, že je naší povinností takový seznam připravit. A zároveň musíme posílit náš arzenál v oblasti různých um, legislativních postupů, například ta revize, směrnice, boje proti braním špinavých peněz, která by měla proběhnout v červnu letošního roku, o tom už jsme se hovořili a e, samozřejmě, že do toho zapojíme všechny ty informace, které se týkají panamských dokumentů. A dále je to nesmírně důležitá mezinárodní dimenze celé problematiky. Samozřejmě čeká nás hodně práce na našem dvorku, my jsme již Evropská unie, si myslím, že je docela daleko. Evropská unie je průkopníkem této oblasti, to je pravda. Ovšem, pokud jde o mezinárodní dimenzi a pokud dospějeme k mezinárodnímu řešení, tak to bude efektivnější. A právě proto v rámci G20 navrhneme takovou novou etapu. Možná od čtvrtka ministři financí celé naší planety se sejdou ve Washingtonu, bude tam mezinárodní fórum, které proběhne jarní fórum a zároveň tam bude probíhat G20 ministrů financí. Komise tam bude zastoupená a budeme navrhovat další, dalekosálejší kroky. A já jsem spokojen, když vidím, že mnoho, někteří ministři G20 jsou připraveni nás podpořit v tomto úsilí, abychom hovořili jedním hlasem. Dámy a pánové, vážení europoslanci, europoslankyně, já jsem pouze vám chtěla si nasínit několik takových dodatečných eh, poskytnout informací, abychom bojovali proti těmto netransparentním záležitostem, anonymním společnostem, vše, o, proti tomu všemu, co o čem jsme se dověděli před několika dny a já věřím, že se mohu spolehnout na Evropský parlament, abyste nás drželi v této rozprávě, abyste posílili naše politiky, naše úsilí v této agendě v následujících týdnech a rovněž bych vám chtěl říci, že i vy se můžete plně spolehnout na Evropskou komisi. V tomto ohledu jsme přirozenými spojenci, můžeme mít různý názor na některé věci, ale bojujeme za stejné cíle a proto se domnívám, že bychom měli být schopni spolupracovat ruku v ruce samozřejmě s našimi vlastními přístupy a postupem, ale abychom šli čím dál tím dále, tak to, jak to od nás očekávají naši občané, aby tyto politiky byly transparentní, aby celá tato praxe byla transparentní, abychom, brá, abychom bojovali proti těmto nešvarům, které skandalizovaly celou planetu. Samozřejmě, že nás to čeká v následujících týdnech, v následujících měsících a já osobně, pokud já jsem já jsem měl pocit, že trošku mi chyběla tato daňová aktivita v, v rámci mého mandátu. Najednou už samozřejmě nemám tento pocit, protože vidím, že je to boj, ve kterém musíme neustále pokračovat, nikdy nesmíme přestat. Děkuji, pane komisaři. Teď v rozpravě za lidovou stranu pan poslanec Zalba Bidegain. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí zástupci předsedy předsednictví rady, kolegyně a kolegové. Máme toho dost. Musíme zabránit tomu, aby uh, občané nás vnímali jako problém. Musíme se stát součástí řešení. Oni od nás řešení očekávání, proto musíme zasáhnout. Odhalení v rámci panamských dokumentů je dalším příkladem toho, že je nutné dosáhnout dalšího pokroku, tak jak jsme to dosáhli už loni. Musíme zajistit větší daňovou transparentnost, řekl to i pan komisař. Máme politickou šanci, kterou nemůžeme, nesmíme propást Nepochybuji o tom, že eh, pane komisaři, vás všichni podpoříme ve vašich návrzích i v dalších návrzích v budoucnosti. Začneme u daňových podvodů, protože je nezbytné se tomu problému věnovat. Komisař také řekl, že to není něco, co se týká jenom Evropské unie. Je to celosvětový problém, který se dá vyřešit jenom celosvětovou reakcí a musí se té reakce účastnit co nejvíce zemí. Založit firmu v Panamě není ilegální, ale nelegální je způsob, jakým ty firmy pak fungují. Tady se musíme postarat o to, aby ty firmy nebyly zneužívány k podvodným účelům. Lidová strana se od vždycky zasazovala o něco takového a budeme se zasazovat o větší daňovou transparentnost i nadále. Lidová strana vyžaduje, aby panamská vláda a ona advokátní kancelář Mossack Fonseca předstoupila před Evropský parlament, tak eh, to učinili už i někteří jiní před ten mimořádný výbor pro daně. Panamská vláda hodlá spolupracovat. My si nemůžeme totiž dovolit, aby právníci nebo dokonce celé země vymýšleli nějaké daňové konstrukce, které půjdou na úkor jiných a oni na úkor těch jiných budou žít. Řekl to komisař dost jasně. Něco takového je totiž krádež. Děkuji. Teď za sociální demokraty pan předseda Pitela. Děkuji, pane předsedo. Některé, spoustu peněz se vyvedlo z veřejných prostředků, vyprali se peníze z nelegálních obchodů a často je zatím i mafie. O to tady jde. To je ona odvrácená tvář finančního kapitalismu. Korupce, kapitalismu, který je infikován podvody. Socialisté a demokraté tady nechtějí vůbec nic tolerovat. Nulová tolerace daňových oas a daňových podvodů a proto vyžadujeme vytvoření vyšetřovacího výboru v Evropském parlamentu tak, abychom dali všechny síly dohromady, abychom zamezili daňovým podvodům. Také vyžadujeme mezinárodní konferenci. Skutečně chceme reagovat celosvětově a společně potírat vyhýbání se placení daním. A pak ještě další opatření, která vyjmenoval pan komisař. To je velmi rozhodující věc s ohledem na souhlas Junkerovi, s Junkerovou komisí a s jeho přístupem. My požadujeme, aby komise u toho se trvala. Očekáváme to i od komisaře Moskovisiho a prosím, abyste šli nad rámec dosavadních povinností. Měli byste vyžadovat i výkaznictví od jednotlivých zemí a mělo by to být celosvětové. Tady se nelze na nic omezovat. Určité úsilí jsme vzali s uspokojením na vědomí, ale zároveň musíme říct, že se jedná o rakovinný nádor, který bují a bují, zhoubný nádor. A žádáme komisi, aby také vytvořila strukturu, která podpoří whistleblowery, kteří mohou informovat. Samozřejmě chceme jasné politické angažmá, potřebujeme také sjednocení vyměřovacího základu v firemní daně. Chceme černé seznamy, chceme sankce proti firmám, které podporují při daňových únicích. Musíme tady pracovat společně komise a parlament. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím, když se říká, že nesmíme nic tolerovat v tomto skandálu, ale chci slíbit panu Pitelovi, jakým způsobem postupovat. Je tam jedna evropská vláda, je do toho zapojená a je tam i jeden šéf kabinetu jedné evropské země. Jsou, ze zem, jsou zástupci socialistické strany. Ale Teď se to netýká stran, ale je pravda, jde o to, co je opravdu v zájmu občanů Evropské unie. Děkuji. Ani já nechci rozlišovat mm, nikoho eh, jsem nezmínil paně, pana Kanětého. Já tohle nechci využívat pro politické účely. Chci jasnost, řekl jsem, že musíme vyjasnit všechno. Teď za frakci EKR pan Luke má slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, máme tady velký skandál, bez sporu. Panama Papers ukázali o čem si už dlouho v vrabci tvrdlikají na střechách. Pak je třeba se zeptat, proč se nekonalo již dříve. Uh, vědce má tak, že eh, hrnec je děravý, voda teče ven, to je od vody sice nezdvořilé, ale je třeba se zeptat, kdo může za ten hrnec tak je tedy otázka, jak je možné, že daňové právo vůbec ty možnosti vytvořilo, aby se dalo daním vyhýbat, podvádět a to v takovém rozsahu. A otázka, proč to finančním úřadům nepřišlo divné, anebo zda to třeba už dlouho náhodou nevěděli ve všech zemích, že něco takového se děje, perou se peníze, vyhýbá se daním a že to nikdo třeba neohlásil ministerstvům, ministrům a pokud třeba ano, tak se ptám, proč oni nekonali. To je ohromné selhání politiky, které tady vidíme. Vlády to věděly už dlouho, každý ve všech zemích EU to věděl, že něco takového, daňové vyhýbání, daňové útěky existují a nestalo se nic. To je, dámy a pánové, rizí skandál. Děkuji teď za liberální frakce paní Gulár. Děkuji za slovo, pane předsedo, pane komisaři. Jsem velice ráda, že zde máme ministrini pro obranu, když hovoříme o boji proti daňovým unikům. Přistoupíme k tomu tímto armádním způsobem. To je pouze na okraj. Je to samozřejmě důležitá oblast pro nás, pro liberály. Dvě věci, které musíme udělat. Jednak to vyšetřit a my jsme pro, podobně jako ostatní skupiny zde u nás v hemicyklu. Musíme se snažit prohloubit tuto práci, kterou udělali již novináři, pan Moskovič jim stal hold. Čili toto je ta snaha pochopit lépe, k čemu došlo, ověřit, Zdá, skutečně zde máme veškeré informace, čili to je to vyšetřování, které musíme podstoupit, udělat podniky a týká se to podniku a zároveň i o soukromých osob. A druhá věc, ví, myslím si, že výbor Ekon, pokud jde o daňové záležitosti, já hovořím fiskál ve francouzštině, tax v angličtině často se to překládá podivně. Podívat se na to, jakým způsobem to celé funguje. Ano, jsou zde samozřejmě určité texty, které musíme přijmout v různých oblastech, doménách. My vítáme sdělování o těch informacích, Dále samozřejmě to, o čem hovořila komise, ty ostatní texty, to je rovněž zásadní. A pan Pitela hovořil ještě o další úrovni celého tohoto boje. A to je vlastně záležitost trestního charakteru. Boje proti praní špinavých peněz. A to je například něco, co se týká výboru jury, čili parlament by měl sdílet všechny tyto kompetence, nějak se o jak se tomu mm, věnovat komplexně a dále hovořit i kontrole o sankcích proti těm, kteří nerespektují pravidla. Toto by mělo být posíleno i na mezinárodní úrovni. Dneska ráno jsme hovořili o mé e, zprávě z vlastní iniciativy, o tom jsme hlasovali, to byla taková drobná zpráva. A jednou z přidaných hodnot Evropské unie je boj, pro implement, boj za implementaci a za zvýšení sankcí v této oblasti i na mezinárodní úrovni. My jsme samozřejmě k dispozici pro komisi i pro radu v tomto ohledu. Toto je zásadní téma, které bohužel z našeho stolu jen tak velice rychle nezmizí. Děkuji paní Gular, teď za frakci GUE pan Demázy. Pane předsedo, v případě Panama Leaks se jedná o organizovaný zločin. Mossack Fonseca z pověření Deutsche Bank a dalších pral špinavé peníze a pomáhal daňovým únikům. Banky islámského státu mohou dále využívat mezinárodní systém SWIFT a špinavými penězi tedy platí vraždy v Paříži a v Bruselu. Jaká Fajnová společnost je na tomto panamském seznamu. Ruský pasák, ukrajinský oligarcha, prezident Porošenko, britský premiér Cameron, FIFA přirozeně, manželka komisaře Kaněteho a také Front National. Já na své schránce mám své jméno. Většina obyvatel zdaní každý vydělaný peníz. A je pravda, kdy eh, málo těch super drahých, eh, super bohatých chce stále větší kus toho koláče, musí to prostě někomu sebrat a to je krádež. Debata na téma Panama ukázala i míru pokrytectví. Německo je pět míst před eh, Panamou v tom indexu stínových financí, ale brání se veřejnému rejstříku majitelů těchto firm v poštovních schránkách. Jsou tady eh, stínoví ředitele těchto firm a mají se legalizovat. Cameron byl pro výjimku offshoreových trustů a tam si ulil své peníze. Spojené státy Delaware a bojkotují výměnu informací. Dostanou se oni všichni na černý seznam EU. Spojené státy se Švýcarskem a Lichtensteinskem ukázaly, jak na to potřebujeme zdanění u zdroje, potřebujeme trestní právo pro firmy a banky, které pomáhají při podvodech. Těm je třeba sebrat licenci. Potřebujeme veřejný rejstřík o tom, kdo je skutečným vlastníkem takové firmy v poštovní schránce. Potřebujeme rejstřík majetku, potřebujeme rejstřík a odvody z majetku. Potřebujeme to všechno místo nějakého handrkování o černé seznamy my bychom měli trvalý výbor k daňovým oázám, tak tady už bychom měli i přes, před LuxLeaks dost informací. Už Ježíš řekl, že spíš velbloud projde je, je, uchem jehly, než nějaký bohatec vstoupí do ráje. Já říkám, vysušme konečně takovéto daňové ráje, než tady držet nedělní kázání z kostela. Děkuji. Teď za zelené pan Lamberts. Děkuji. Pane předsedo a kolegové, mm, tady lidé z tohohle můžou dostat dojem, že demokracie funguje jenom ve prospěch několika a málo lidí. Ještě než se dostaly panamské dokumenty do zprávy, tak Eh, eh, najednou přišla směrnice, která kvůli ochraně eh, obchodního tajemství má znemožnit práci vysobovarům a novinářům. A to je urážka demokracie. Já bych dodal panu Moskovičemu, že že tady Tohle opravdu eh, není eh, nic k smíchu. LuxLeaks bylo před třemi eh, lety, respektive před 16 měsíci a country by country reporting najednou bylo zavedeno na všechny banky bez ohledu na to, z jaké jsou země. A Evropská komise celou dobu hraje o čas. Vy jste nechtěli zprávy po jednotlivých zemích. Týkalo se to všech firm ve všech zemích a vůbec a dívám se vám tady do očí, nelze eh, eh, popírat, že jste to chtěli omezit jenom na některé firmy v některých zemích. Nemáte tady žádný argument. Malý a střední podnik mezi eh, v Belgii a ve Francii, kolik zaměstnanců, kolik, kde platí, v jaké zemi, podle jakého obratu ve Francii, v Belgii. Prostě neříkejte mi, že nemáte, nemají ta data protože jinak by to ty eh, firmy byly, vůbec nezvládly, neby byly by dobře eh, řízené. Prostě není žádná eh, země, ve které bychom tohle nedokázali udělat. A pokud vy to neuděláte, tak je to prostě proto, že hrajete o čas a je tady jenom jeden, komu jde o peníze a ten vydal dnes své tiskové prohlášení a sice eh, svaz průmyslu. Eh, mm, ten eh, řekl, že to bude mm, na, proti, tedy proti konkurenceschopnosti, ale vy máte pověst, tak o ně bojujte. Ty za FDD, pan Wolf. Děkuji, pane, předsedající, pane předsedo. Při vydání panovských dokumentů eh, opět vidíme tady eh, volání politiků, kteří říkají, že bohatí neplatí svůj spravedlivý podíl daní. Jako pan Moskovec, eh, který to tady právě řekl, chce, aby bohatí platili svůj spravedlivý podíl. Pane Moskovec, vy jste jeden z těchto bohatých, vy vyděláváte přes 20 tisíc eur za měsíc, máte 3 tisíce na ubytování, 6 tisíc na výdaje, prostě penzi 300 eh, tisíc eur eh, ročně. Říkáte, že daňová transparentnost má platit pro každého a proto vám říkám, eh, budete souhlasit s tím, že vy a všichni další komisaři byste mm, měli dát své daňové vyučtování online, tak aby veřejnost viděla tuhle daňovou transparentnost komise. Také jste říkal, že chcete eh, zautočit proti daňovém a eh, daňovým rájům. Souhlasím s vámi. Zautočíte tedy na eh, největší daňový ráj v Evropě, v Bruselu. I když lidé platí 30-40%, vy, evropští komisaři a zaměstnanci Evropské unie, platíte necelých 8% kolikrát i když e, máme nezaměstnanost mládeže e, po všech možných zemích 30-40%, tak vy si žijete z luxusu vysokého e, platu a nízkých mest a také europoslanci budou platit stejné daně jako u sebe doma. Největší ten skandál je, že když lidé platí své daně, tak eurokrati platí téměř nic. O to jde v tomhle skandálu. Děkuji, pane eh, Wolfe. Eh, přijímáte eh, nebo dalším řečníkem je pan Mono z EFF. prosím. Monsieur le commissaire, face à ce nouveau scandale fiscal... Vůči tomuto novému skandálu, který vidíme, Panama dokumenty, a to není žádný podvod, hovoříme o etických záležitostech. Od e, samotného počátku e, našeho volebního období jsme hlasovali o těchto textech, které se týkaly boje proti daňovým e, únikům. Je to ovšem velice pokrytecké například i pan Juncker. Jsou to systémy, které umožňují tyto, tyto únik těchto finančních prostředků. Pane eh, Moskoviče, víme, že se to týká těch nejvýše postavených lidí. Je to opravdu trestný čin proti našemu lidu. Musíme zde mít mezinárodní orgány, které proti tomu budou bojovat. Máme zde ale i společnosti jako Google, Apple, Starbucks, společnosti, které skutečně neplatí žádné daně a které um, využívají obrovské výhody v tomto ohledu, ale zároveň jsou to odpovědi odpovědnosti advokátů nadnárodní společnosti. Velká čtyřka například, Price Waterhouse a jiné společnosti, například ASBC a tak dále, UPC, které umožňují tyto úniky. Dále vidíme, že eh, je zde nedostatek k eh, šetření, tak jako o tom hovoří eh, novináři Mezinárodního konsorcia, eh, kteří poukázali na tento problém. Žádná osobnost Ameri- americká nebo mm, zde v podstatě nebyla vlastně, mm, nebo nedošlo k žádnému šetření. Rockefeller, Kellogg's, některé i například osobnosti jako Soros, ti byli všichni, ti využívají tyto možnosti a tyto nedostatky našeho mezinárodního systému. Ovšem doplácí na to především ti, kteří nejsou američani. Tyto kompromitující dokumenty, řečník byl přerušen. Děkujeme. Pane Mono, je zde modrá karta. Akceptujete ji, pane kolego? Pane Lavrio, prosím, máte slovo. Ano, děkuji za slovo. Paní předsedající, v podstatě naše kolego z Národního frontu nehovoří o tom, že zakladatel Národního fond, Národní fronty má rovněž účty na Panamě a v podstatě hlavní společnost, která vedla volební kampaň Národní fronty, rovněž tam byla zmíněna. Hmm, o tom, jak si nechtějí hovořit, měli by si možná zamést před vlastním Prahem, spíš než budou kritizovat jiné no tak vy jste teda opravdu mm, výborný, to teda ano, vy si to můžete dovolit. Národní fronta skutečně nemá nic společného s těmito, s těmito eh, daňovými ráje, hovořím o Národní frontě. A ty dvě osoby, o kterých jste se zmínil, tyto osoby skutečně potvrdili, že s tím nemají nic společného. Je zde totální transparentnost, všechno bylo deklarováno, pan Le Pen s tím nemá absolutně nic společného. Čili toto je pomluva, toto je očerňování

Děkuji. Nejnovější odhalení v souvislosti s firmami Panamě v podstatě jenom ukázali to, co jsme už věděli, nebo jsme se aspoň domnívali, že něco takového existuje. Tedy jsou to skorumpovaní finančníci, kteří si tam ulívají své peníze a zároveň eh, občané trpí úspornými opatřeními právě od těch lidí, kteří tam mají své peníze. No a to jsou peníze z nelegálních aktivit. Teď je otázka, kolik peněz se tam vůbec vydělalo. Všichni, kdo s tím souvisejí, musí být pohnáni k odpovědnosti. Musíme něco udělat, musíme zjistit, kdo všechno tam měl offshoreové společnosti, kdo tam měl konta a nejdůležitější je, abychom učinili opatření, aby se něco takového nemohlo opakovat to, ty offshoreové společnosti slouží jedině k tomu účinu, aby bohatí se vyhýbali daním. Ty systémy musíme e, opravdu podvázat, protože to ohrožuje naší společnost. Jsou nějaké jiné důvody existence offshoreových společností? Jiný důvod existence nemá. Offshoreové společnosti bychom prostě šmahem měli zakázat. Když firma chce fungovat v Evropě, tak musí mít svou daňovou identitu a takové takováhle firma v poštovní schránce by se vůbec neměla trpět, ale já si myslím, že k tomu tady nepostačuje politická vůle. Zřejmě možná i proto, že se nedávno zjistilo, že mnohé ty firmy patří politikům. Tady je modrá karta na vás. Přijímáte ji? Prosím. Yes. Chtěl bych se chtěl zeptat, jestli si nemyslíte, eh, že když evropské banky okrádají Evropany eh, eh, o 80 miliard eh, roč, měsíčně, když tiskne peníze bez krytí, tak jestli to není jako Robin Hood tím, že prostě tímto způsobem jako vrací peníze chudým. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ano, mohu s vámi jenom souhlasit. Evropská ústřední banka tady hraje důležitou roli, co se týká majetku občanů. A zároveň se tady ty černé peníze pumpují do offshoreových společností. Další řečník. Je to řečník. Další, následují jednotliví řečníci, pan Niedermayer. Máte minutu a půl. Uh, Děkuji. Jsem přesvědčen, že panamské dokumenty opravdu mohou vést k tomu, že se efektivně udělá něco s efektivním zdaňováním. Nejde jenom o ty peníze, které by se měly získat do rozpočtu, jde i o důvěryhodnost eh, vlád a spravedlivost trhu. Jsou rozdíly mezi panamskými dokumenty a LuxLeaks. Panamské dokumenty to jsou většinou jednotlivci a nikoli firmy. Myslím, že Panama Papers se spíš týkají uh, se se daním a myslím, že to není vždycky až tak jasné. Také by mělo být řečeno, že mnoho věcí v těch panamských dokumentech jsou trošku i starší. Říkám to proto, že je velký rozdíl v oblasti manipulace daňomí to, co se popisuje v panamských dokumentech, tady se mnoho věcí už udělalo, třeba automatická výměna informace, zlepšení situace v oblasti praní peněz. Takže vyzývám komisi, aby udělala nějaké review z data přijatá opatření jsou dostačující a případně co tam ještě chybí v tom právním rámci něco, co souvisí s tím, co popisují panamské dokumenty. Také chci povzbudit komisi, aby pokračovala v práci na daňové agendě, především co se týká firemních daní a vybírání DPH. Máte mou plnou podporu. Děkuji. Děkuji. Teď paní Ferreira má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. To, co tady zaznělo k těm panamským dokumentům, jasně říká, že investigativním žurnalistům za mnoho vděčíme. To jsou ti, kdo našli ty údaje, pozbírali je. Jeden z informantů LuxLeaks teď skončí tento týden před soudem, protože prozradil obchodní tajemství. Takže chci apelovat na komisi, aby se něco v tomto smyslu udělalo, aby status evropských informantů se zlepšil. To doporučil ostatně už i výbor taxe. A teď k tomu skandálu. To je jenom špička ledovce. Evropská unie teď eh, musí jednoznačně definovat daňové oázy na základě objektivních kritérií a je třeba sankcionovat ty, kdo využívají daňové oázy. Uh, Chci komisi zaprvé pochválit za to, co udělala, ale chci, aby i rada vyjádřila připravenost, že se dál bude věnovat daňové agendě. S ohledem na tenhle skandál tak nemůžeme, nemůžeme pokračovat dál tak jako do posud. Děkuji. Děkuji. Další řečník, pan Lunc, máte minutu. Děkuji. Tvrdě se musí postupovat proti eh, panemskému skandálu. Někteří nechtějí prostě eh, mm, při, přispívat, u, vyhýbají se eh, daním a normální lidé musí platit obrovské daně. Musíme požadovat spolupráci mezi daňovými eh, orgány. Vždycky eh, musíme eh, podporovat práci parlamentu v tomto. Potřebujeme neplatit vyšší daně, protože to je řešení spousta lidí tady v parlamentu, ale ve skutečnosti ten, kdo je OSVČ, dává tři čtvrtě svého výdělku státu a v přesto to státu nestačí, eh, dluhy se hromadí a Evropská centrální banka musí ještě eh, tisknout peníze navíc. Takže eh, lidé říkají, že je třeba to dále řešit vyššími daněmi a vyššími úroky. Ale všechno souvisí se vším. Musí platit daně všichni stejně, i ti, kteří teď leží pod palmou v Panamě. Děkuji. Děkuji a teď uh, pan Poirer z Alde. Eh, děkuji uh, paní uh, předsedající, eh, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Eh, tenhle únik eh, daň, údajů 1,5 milionu dokumentů s Panamy, to je největší v historii a ukazuje to děsivý, ničivý rozměr. Věděli jsme o daňových oázách, ale jsou to především lidé, příslušníci globální elity, sportovci, známí režiséři a také známí politici. A když občané z toho mají dojem, že v politice politice se eh, nevystupuje rozhodně eh, proti tomuto, protože se to účastní politici, eh, tak to podkopává jejich demokratickou legitimitu. Proto je tady třeba to vyjasnit ze strany Evropského parlamentu jménem občanů, tak se už položila první kroky, nebyli jsme slepí proti daňovým oázám, požadovali jsme jasné, jasnou definici, máme určitý balíček opatření, který Eh, některá byla představena, ale to nestačí. Potřebujeme eh, výbor taxe, který opravdu bude mít vyšetřovací eh, pravomoci. Děkuji a naším dalším řečníkem, naším další řečnicí je paní Matias. Máte minutu. Děkuji, eh, paní eh, předsedající, eh, pane komisaři. Pokud panické dokumenty jsou jenom špičkou ledovce, tak bych řekla, že bychom měli hovořit o sobě samých, o existenci daňových rájů. Nikdo nemá rád daňové ráje, ale nikdo s nimi nechce nic dělat. Všichni se jich chtějí zbavit. Takže pokud máme eh, mít daňovou harmonizaci, tak eh, postaráme se opravdu o to, aby malé a střední podniky se nepokoušely vyhýbat se eh, daním. Jsou země jako je Nizozemsko, Lucembursko, Belgie, Madeira, které fungují jako daňové ráje. A protože my máme tolik daňových rájů v Evropě, tak, tak je to velký problém pro Evropu. To, že máme pořád daňové ráje v Evropě, e, znamená, že vydáváme určitý signál občanům. Pokud e, nezaplatíte stovku na daních, e, tak jste kriminálník, ale pokud nezaplatíte 100 tisíc, tak jste podnikatel. Commissioners, colleagues, Vážený pane komisaři, kolegové, já si myslím, že je důležité, když se díváme na tenhle skandál, že to není hlavně daňový skandál, je to skandál s praním špinavých peněz. A má to daňové dopady. Většina aktivit, které se teď odhalily, už porušuje stávající právo. A to říkal i Europol. A proto musíme vážně hovořit o implementaci stávající legislativy. Whistlebloweri mě informovali, ti, kteří byli v kontaktu s komisí už léta, kteří trvali na tom, že stávající legislativa není pořádně implementována a proto je legitimní, že tenhle parlament eh, by měl proskoumat, proč státy neimplementují právo a proč komise dostatečně netrvá na tom, aby právo došlo až tam, kam má dojít, do členských zemí. Proto já chci, aby komise okamžitě zahájila proceduru o porušení unijního práva proti členským státům, tak aby se zajistilo, že ta legislativa se bude skutečně implementovat a prosazovat. Jde o to, abychom tento nedostatek implementace skutečně stíhali. Pokud eh, teď založíme nový výbor, tak eh, v podstatě ta práce ve výboru tak se nijak nezanikne. To, co jsme zjistili, se ví. Občané nám neodpustí, pokud budeme skákat od skandálu ke skandálu a nedokončíme dokonce nic. Děkuji. Děkuji, slovo má Barbara Kapel. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, paní ministrině, pane komisaři. Podle studie OECD unikají z národních rozpočtů každoročně zhruba dvě desítky miliard euro kvůli agresivnímu daňového plánování, což je zhruba 10 eh, celkových daňových příjmů z velkých podniků. Nejpozději teď po odhalení skandálu Panama Papers se ukazuje jako jasné, že je potřeba s tím něco dělat. Iniciativa OECD BEPS je velice důležitá iniciativa, která má bojovat proti tomuto problému na globální úrovni. Ten 15-bodový plán zavádí rovná pravidla pro danění velkých podniků, uzavření mezer v daňové legislativě a 690 eh, států se již zavázalo, že se těmito pokyny bude řídit. Eh, ovšem dokud to neudělají všichni, jako například eh, všechny státy USA, tak to bude k ničemu, protože Nevada, Delaware nebo Severní a Jižní Dakota, to jsou přesně státy, kde se schovává Eh, firm, schovává celá řada firm jenom na PO Box nebo často i jen na e-mailovou adresu. Tato iniciativa je velice důležitá. Stejně důležitá je zpráva ve výboru Econ, která chce transparentnost a boj proti daňovým únikům. Chceme country by country reporting eh, pro firmy, eh, které mají vyšší obrat než určitá stanovená úroveň a e, mnoho států se zavázalo, že tyto pokyny bude respektovat. To ale nestačí, potřebujeme celosvětový registr a potřebujeme černou listinu daňových rájů. Děkuji vám, slovo má David Kaza. Máte minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedající. Evropská unie provedla důležité změny v rámci boje proti praní špinavých peněz v rámci fiskální transparentnosti. Nicméně skandal Panama Papers nám ukázal, že ti, kteří chtějí podvádět a ti, kteří zároveň mají dostatečnou moc, mohou cokoliv ovlivňovat a mohou jakákoliv pravidla obejít. To hovořím tedy o schovávání peněz v komplexních strukturách. Malta má Eh, sektor finančního průmyslu, který je velice silný a který se řídí těmi nejvyššími regulačními standardy. Máme velice přísnou legislativu a přísné předpisy, stejně jako regulační kontrolu na té nejvyšší úrovni. Činnost těch, kteří jsou u moci, kteří musí používat státy, jako je Panama, se však těmito předpisy neřídí. Nepostupují tak jako Malťané, kteří se vždy chovali velice korektně. Malťané společně s vámi, společně s většinou tohoto parlamentu říkají, že korupce a rozvolněná pravidla nejsou přijatelná a nebudou tolerována. A proto souhlasím s poslanci Eh, s ostatními maltskými poslanci na druhé straně této sněmovny v tom, že ať už bude rozhodovat kdokoliv, a země o tomto budou muset rozhodovat, tak by se měli řídit Maltou, protože Malta je upřímná a řídí se evropskou legislativu. Děkuji, je zde modrá karta pana Kukana. Přijímáte, přijímáte. Pan Kukan má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jednoduchá otázka na, na vás, pane Kaso. Je pravda, že na Maltě se bude hlasovat o vyslovení nedůvěře vlády kvůli skandalu Panama Papers? Je to, myslím, dost přímá eh, otázka, prosím o přímou odpověď. Ano, potvrzuji, že opozice požádala o hlasování o nedůvěře vlády. Nechceme nové volby. My eh, nechceme být součástí vlády, protože volební eh, období trvá ještě dva roky, ale já jsem, si, já jsem přesvědčen, že ten daný ministr, který je za tento skandal zodpovědný, by měl rezignovat. Proběhla také jedna demonstrace, kde demonstrovali všichni Malťané všech kast a všech profesí. Bohužel eh, dochází k individuálním útokům na jednotlivé protestující. Přitom to byli lidé poctiví, lidé, kteří slouží Maltě. To je skandál. Je skandál mít vládu, která takovéto útoky na jednotlivce umožňuje. Děkuji. Děkuji. Jako další má slovo pan Simon. Minuta. Děkuji. Kolegové, v loňském roce jsme v oblasti zdanění udělali daleko víc než v celé řadě let předtím. Jenom díky tomu, že došlo k souhře, souhře whistleblowerů, tisku, Evropské komise, ale zejména také díky akci Ehm, tohoto parlamentu, výboru TAX a výboru TAX 2. Tím jsme vytvořili potřebný tlak na změnu. Pokud teď podle rešerše Süddeutsche Zeitung se dostáváme v rámci Panama Papers do nové dimenze, kde jsou jmenováni jednotlivci, jednotlivé svazy, jednotlivé firmy, musíme my jako parlament najít odvahu pokračovat ve své činnosti je, myslím, na čase, abychom zřídili vyšetřovací výbor, který nám do ruky dá potřebné nástroje společně s komisí, které nám umožní dlouhodobě vytvořit takový tlak na ty členské státy, aby oni byli stále ochotnější schvalovat takovou legislativu, která nám v tomto záměru bude pomáhat a bude pomáhat uzavírat mezery v legislativě, kterou máme. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Ruonen Lerner. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Swiss Leaks, Lux Leaks a teď Panama Papers. Kolik ještě takovýchto odhalení potřebujeme, abychom konečně skoncovali s daňovými podvody? Já myslím, že informací už máme dnes dost. A je zde snad i potřebná ochota napříč politickými stranami, napříč členskými státy. A teď je čas s tím něco dělat. Globální problémy potřebují globální řešení. Evropská unie sama o sobě s těmito daňovými podvody nic neudělá. Proto potřebujeme globální transparentnost. Jak říkal například německý spolkový ministr financí Schäuble. Musíme si uvědomit, že když nebudeme bojovat proti daňovým podvodům, budou následky nejen hospodářské, ale to samotné vědění toho, že privilegovaní a bohatí mají jiné výsady než eh, všichni ostatní, to přece podkopává samotný základ naší společnosti. Daňové informace by měly být i veřejné, mělo by docházet k jejich výměně a je potřeba bojovat proti daňovým rájům. Děkuji. Děkuji. Um. Tento daňový skandál už XT nám ukazuje realitu, která není zdaleka nová. Měli jsme LuxLeaks, SwissLeaks, Offshore Leaks a teď máme Panama Papers. Toto nelze oddělit od neoliberálního paradigmatu, které se prosazuje už od 80. let. Nelze to ani oddělit od privatizace veřejných finančních institucí, ke které došlo po válce. Takže není to jen nějaká nehoda, je to strukturální záležitost, která vyžaduje jasná opatření. Je třeba bojovat proti daňovým rájům, proti té chobotnici finančních a bankovních ústavů. Můžete nám pomoci bojovat proti těmto rigidním fenoménům tím, že se vnutí transparentnost všem procesům a že bude volný přístup k jakýmkoliv daňovým informacím. Ovšem nepočítejte s námi, pokud se chcete pouze tvářit, že něco chcete dělat a přitom to necháte tak, jak to je. Děkuji, je tady pro vás modrá karta. Přijímáte ji? Já nevím, co mi chcete říct. Odhalení z minulého týdne předsedkyně. Já se chci přihlásit do Catch the Eye. Dávám slovo Evě Žili. Paní Žili, máte slovo. Tak já začnu znovu. Ano, děkuji. Pane komisaři, odhalení z minulého týdne nám připomínají jednu věc. Pravidla proti praní špinavých peněz nejsou dodržována ani velkými bankami, ani dalšími zprostředkovateli, ani některými členskými státy a národními kontrolními úřady, které tomu ponechali volnou cestu. Praní špinavný, špinavých peněz je biznis. Občané už toho mají opravdu dost. Dvojí jazyk našich vlád a nejasnost legislativních návrhů zcela podkopaly důvěru. Tajemství, které to obestírá, se dotýká naší demokracie v samotném srdci. My musíme vědět, kdo je za to zodpovědný a ten se musí zodpovídat u soudu je třeba vrhnout světlo na tyto zcela průmyslově vedené podvody. Má skupina to navrhla a já děkuji všem kolegům za podporu. Pane komisaři, nedovolme, aby se za sebou opakovaly takovéto skandály, aniž by se cokoliv stalo. Máte před sebou podporu světového veřejného mínění. A já nechápu, proč nám nepředložíte skutečný řečník je přerušen a dalším řečníkem je pan Baje, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Historie se opakuje. To je věc, která mě napadá když vidím, jakou skvělou práci odvedlo konsorcium žurnalistů ohledně tzv. Panama Papers. Je to dobře chráněno, to vidíme. A napadá mě to též, když vidím, jak to bylo všechno chráněno. Jsem rád, že skupina SD a další okamžitě zahájili práci na vytvoření vyšetřovací skupiny. Doufám, že získáme většinu, protože nám určitě nestačí to, co bylo vytvořeno po LuxLeaks, protože velmi dobře víte, že tam byla speciální komise, Museli jsme dokonce vyhrožovat nadnárodním společnostem tím, že jim zabráníme ve vstupu, aby konečně přišli a stejně nám neodpověděli na otázky. Nicméně předložili jsme celou řadu ambiciozních návrhů, bohužel nebyly dostatečně začleněny 28 členskými státy, jak jste zdůraznil, pane komisaři. Proto si myslím, že vyšetřovací komise je jediný způsob, jak vyšetřit tento nový skandál, definovat zodpovědné osoby a také mechanismy žádám také aby se rozšířil vyšetřovací perimetr a zajímali jsme se také na mechanismy, o mechanismy umožňující praní špinavých peněz o tom jsme hovořili v předcházející debatě. občané nemohou být jediní kdo bude vyvíjet úsilí v této době krize. nestačí aby si utahovali opasky peníze jsou prostě musíme mít jenom odvahu na to abychom si pro ně došli. Děkuji. Příštím řečníkem je paní Makovej. Jedna minuta. Skandál Panama Papers je bezprecedentním, šíleným skandálem, který nám ukazuje, že žijeme v jiných světech. Někteří jsou velmi bohatí a ti řídí svět a řídí nás. A pak jsou zde další, kteří tvrdě prací, pracují a platí daně. Ale je dobré to vědět a já chci také poděkovat eh, novinářům z Rice Project eh, z Rumunska zisky nadnárodních společností, které jsou eh, odváděny do daňových rájů, jsou podle odhadu pana komisaře ve výši triliardy eur. Já si eh, říkám, jestli pracující vůbec mohou pochopit, o jaké číslo se jedná. To je nepředstavitelné. Jenom všichni víme, že je zde morální chobotnice, do které jsou zapleteni naši volení zástupci, naši podnikatelé, kteří si z nás dělají legraci, vydělali si tuto triliardu eur a vymysleli si hospodářskou krizi a mají na rukou krev, protože zabili ty, kteří umřeli kvůli práci, kvůli tomu, že ztratili práci, kvůli tomu, že ztratili bydlení, nemají peníze na léky a tak dále. Dalším řečníkem je pan Urbán Krespo, jedna minuta. A prosím, držte se skutečně času, který vám byl vyčleněn. Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Zdá se, že evropské orgány netrápí uh, rozměr toho fiskálního podvodu Panama Papers, ale to, že jména viníků budou zveřejněna. A mezi těmito jmény jsou eh, slavní evropští politici, kteří mají ústa plná vlastenectví, ale mají své peníze jinde nebo prostřednictvím přímých eh, příbuzných což je případ komisaře caeteho to ještě více podkopává věrohodnost komise. už jsme věděli že v evropě není nutno využít panamu aby se neplatily daně stačí jet vlakem do lucemburku nebo do andory a také počítají s podporou velkých eh, evropských bank které umožnily únik eh, daňový únik eh, jejich klientů prostřednictvím mosa fonseca. když debatujeme o panama papers tak eh, najednou zde máme také směrnici kde se hovoří o bankovním tajemství. tím se vlastně ruší veškerá ochrana. toto není krize to je opravdu fraška. Děkuji. Dalším řečníkem je Scott Cato. Jedna minuta. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Debata eh, Panama Papers se zatím soustředuje na skorumpované politiky a kriminálně živly, ale eh, tato, eh, tento skandál ukazuje, jak důležitá jsou tato overseas teritoria, ta offshoreová teritoria pro neplacení daní. K tomu patří také například britské panenské ostrovy. David Cameron se pokusil eh, vytvořit si obraz šampiona daňové transparentnosti, ale eh, přitom hlasoval proti ustanovením proti eh, praní špinavých peněz a de facto sám z toho má možná také prospěch. Zdá se, že eh, je celkem jasné, eh, že úniky daní do offshoreových teritorií mm, nám ubírají peníze, které tolik potřebujeme, například eh, na zdravotnictví. Děkuji. Děkuji. Pan Kofot na jednu a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Panama Papers, to je takový zácný vhled v to, jak skorumpované jsou elity, které si ulevají miliony do daňových rájů. Hovoříme o financování terorismu, o eh, daňových únicích a tak dále. A to je, prosím pěkně, pouze jedna země, eh, jeden daňový ráj, ovšem jsou ji celkem desítky. Víme, že ty největší eh, multinárodní korporace si také ulevají peníze v daňových rájích. A to nám vlastně ukazuje, eh, jak je to s tou eh, další krizí, kterou tady máme, krizí nedostatku peněz, nedostatku peněz pro zdravotnictví, pro učitele a tak dále. A je to samozřejmě také důvod, proč malé a střední podniky platí zhruba o 30 více daní než eh, velké korporace. To skutečně podrývá důvěru v naši ekonomiku, v naši společnost a proto skutečně potřebujeme eh, reporting eh, finančních záležitostí po jednotlivých zemích. Potřebujeme také snadný způsob, jak se dobrat, kdo je skutečným majitelem eh, a to u všech typů firm, včetně trustu a holdingu. Eh, je třeba říct, že to můžeme eh, například zjistit z bankovních úvěru, z bankovních účtů právně firem. A nyní pan Melanchon na jednu minutu. Od roku 2001 máme jeden skandál ročně, pokud jde o daňové podvody. Pravda je, že to vše už je instalováno v genetickém kódu Evropské unie, která napomáhá těmto eh, podvodům. Článek 163 eh, zakazuje daňovou harmonizaci, usnadňuje všechny transakce a zamezuje hranicí mezi zeměmi. A vám se podařilo také vybrat eh, za předsedu komise člověka který byl zodpovědný za dva tyto skandály a po dvou zasedáních eh, parlamentní komise jste pořád k ničemu nedošli ale. twenty six four budou souzeni ti kteří upozornili na tento skandál hrozí jim ten let eh, vězení a milion eur pokuta. A s Panama Papers začíná stejná historie. Societe General, francouzská banka, byla pod kontrolou ECB, když si otvírala společnosti offshore a prezident, její prezident lhal před francouzským parlamentem a vaše mechanismy k ničemu neslouží. Vy máte alespoň jeden úkol a to je chránit whistleblowery. A nyní pan Maragal na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Panama je jen špička ledovce. Někdo říká, že je to zastaralý model. Nejsou tam společnosti z USA. Právě proto, možná proto, že už mají lepší, sofistikovanější metody. Vyšetřovací komise, kterou navrhujeme, musí sledovat celý ten ledovec i tu potopenou část. Boj proti daňovým únikům není jen morální záležitosti, je to také otázka a ekonomické efektivity. Musíme skoncovat s tímto parazitem, musíme se vrátit k produktivnímu kapitálu, který nám vrátí růst a sociální rovnost. Viníci musí být postaveni před soud, včetně ministrů, premiérů i někoho, kdo pracuje v Evropské komisi. Musíme bojovat proti tomu právnímu aparátu, ale nic by nebylo možné, kdyby zde nebylo spojenectví, tiché spojenectví ze strany státu. Musíme začít uplatňovat prevenci a také musíme léčit eh, tuto metlu. A nyní jako další promluví eh, pan Jarek Viatondo. Děkuji, paní předsedkyně. Daňové ráje nás okrádají říkal pan Maskovici doslovně. A já si myslím, že tu je správný výraz. Kradou nám naše peníze, okrádají občany, veřejné podniky. Nejen perou špinavé peníze, ale dokonce kradou občanům peníze. A my ty peníze musíme získat zpět. A proto si myslím, že máme skvělou příležitost, protože občané jsou rozhořčeni Občané na to upozorňují a máme příležitost udělat ty věci pořádně. Ne s katastrofickými vizemi, ne s tím, že chceme všechno změnit od základu, ale s tím, že chceme postupně přijímat opatření v bitvě, která bude dlouhá, bude dlouho trvat, ale bude to skutečná daňová revoluce v dalších deseti letech. Začněme tím, že si stanovíme, jaký je pojem daňových rájů. Sestavme si seznam daňových rájů. Začněme proti nim jednat. Uzavřeme také dohody s bankami, aby tam nepůsobili. A budeme bojovat v této bitvě pro fiskální a sociální spravedlnost ve světě. Nyní paní Ana Gomes. Panama Papers sledovali velký skandál v Evropské unie a je třeba skutečně bojovat proti kriminalitě, proti korupce a také proti terorismu. Eh, myslím, že k tomu patří také to, aby se zabavovali, eh, zabavovali příjmy eh, z podivných operací a peníze, které se ukrývají před daňovými úřady a jsou takto kradeny našim daňovým poplatníkům. Jak ovšem říkám, to se musí stát nejenom v Evropě, ale také jinde. Eh, je třeba také vidět, eh, kdo eh, je vlastně příjemcem těchto odkloněných peněz prostřednictvím nadnárodních firm, prostřednictvím nadací a podobně. Evropská unie zde musí něco podniknout, ale nemůže v tom zůstat sama také jednotlivé členské země eh, provozují nebo přinejmenším tolerují daňové ráje a škodí tak jiným. Děkuji. A nyní paní Beres na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, vy máte na starosti agendu, která se už roky nepohnula. A já doufám, že na váš poput s podporou tohoto parlamentu a také s podporou všech těch, eh, kteří upozorňují na tyto nepravosti, novináři, občané, všichni jsou mobilizováni, aby tento skandál s daňovými úniky přestal, že se nám konečně podaří postoupit vpřed. Pokud tento parlament eh, ze své speciální komise udělá vyšetřovací komisi, tak vězte, že jediný Náš záměr je posílit vás v tom boji, který musíme tak rozhodně vést zde v Evropské unii na základě návrhů, které den za dnem předkládáte, ale také na schůzích G20, protože tato otázka musí být eh, řešena s partnery, pokud chceme konečně reagovat na očekávání našich občanů v oblasti, kde po řadu let eh, jsme ponechávali volnou ruku nad národním společnostem a teď eh, už nám nikdo nedokáže říct, jaká jsou pravidla. Řečnice byla přerušena. Tak a teď jsme se dostali ke konci zapsaných DI a nejdříve pan Tom. A já budu velice přísně dbát na dodržování řečnického času. Paní, paní Tom, omlouvám se. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně. Panama Papers, to je samozřejmě aféra, která stojí v čele eh, našich dnešních debat, ovšem to není nic nového. My už dlouho víme, eh, že dochází k únikům. Eh, v Evropské unii jsme uzavřeli dohody s řadou třetích zemí, ale to pořád nemění nic na tom, že ztrácíme desítky milionů eur z našich rozpočtů. A to nám potom chybí při podpoře zaměstnanosti eh, ve školství a podobně. Daňové úniky a zatajování majetku, to je nepřípustné, ale musíme se Eh, skutečně podrobněji zabývat tím, proč jsou daňové ráje tak zajímavé a tak přitažlivé. To jsou skutečné otázky. Eh, musíme skutečně eh, také upravovat naše vlastní daňové systémy doma. Děkuji, pan Kaputo. Děkuji. Odhalení Panama Papers je velkou ránou pro stabilitu finančního systému, který je už teď světovým veřejným statkem. Potřebujeme veřejnou transparentnost, přirozenou transparentnost, ale je také nutné, aby Evropská unie jednala rozhodně a vedla globální správu a řízení. Potřebujeme zajistit zodpovědné chování v daňové oblasti. Musíme mít efektivní pravidla proti daňovým unikům Nový návrh komisaře o povinnosti podniků zveřejňovat v jednotlivých zemích eh, své rozvahy a eh, své finanční výkazy, to je věc, která by mohla zablokovat převod zisků do zemí, kde je nižší zdanění. Podniky, které mají nadnárodní aktivity, tak by měly být eh, měli mít tuto povinnost. To je jediná možnost, jak bojovat na základě evropských hodnot. Děkuji a slovo má pan Marias. Děkuji vám. Eh, samozřejmě eh, bylo zbytečně čekat na Panama Papers na to, abychom zjistili, eh, že velké nadnárodní firmy Eh, se různými triky vyhýbají placení daní a ulévají si, eh, ulévají si zisky do offshoreových daňových rájů. Nicméně odhaduje se, že eh, je zde celkem ulito někde mezi 7 a 20 miliardami dolarů. Zdá se, že v rámci těchto praktik Eh, funguje také mnoho bankovních institutů, jako je Societe General nebo Deutsche Bank, případně Siemens. Ty eh, takzvané investice evropských firm v takovýchto zemích eh, jsou skutečně pouze pouze nástroje daňového dumpingu a to musíme skutečně zastavit. tak zdá se, že podvodníci jsou rychlejší než my, eh, taktéž zloději a podobně. A jak dlouho to ještě zůstane? Eh, jak dlouho to ještě takto potrvá? My skutečně bychom potřebovali mít eh, evropský policejní orgán, který bude schopný účinně zakročit proti extremismu, proti zlodějům a lupičům. Ano, vy říkáte, že to, co se děje, je víceméně legální a že to je prostě jenom jeden způsob obcházení daňových povinností. Někteří říkají, že to je praní špinavých peněz, ale to je celkem jedno. Prostě to tady je. My se neustále snažíme získat více peněz na různé projekty a e, potřebujeme kompetence toto vyřešit. Pane komisaři, vystupujte energicky, máte naši podporu. Děkuji vám, pan Krysogonos. Různé eh, vztahy k Panamě, které souvisí eh, s praním špinavých peněz a neplacením daní eh, ve velkém měřítku, tak to znamená, že Evropská unie musí nyní skutečně jednat. Bohužel eh, jiné země se k nám příliš eh, nechtějí připojit. Je mnoho eh, různých daňových rájů po celém světě, kde panuje finanční kriminalita a to skutečně nemůžeme, nemůžeme tolerovat, zejména ne v situaci, kdy se nám rozpadá sociální ochrana potřebných u nás doma. země, které fungují jako daňové ráje, eh, proti ně musí být zakročeno a musí být eh, zdaněny či spoplatněny jakékoliv transakce eh, s bankami v těchto zemích. Paní Sargentini má slovo. voorzitter. Als rapporteur voor de vierde Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Jako zpravodajka čtvrté verze směrnice proti praní špinavých peněz. Jsem také já jsem se také zabývala otázkou veřejných rejstříků. Veřejný rejstřík je nezbytný tak, aby nebylo možné unikat do prázdných firem z kořápek, které mají pouze poštovní schránku. A to se děje všude možně. Evropská komise 1. června předloží nové návrhy tak, aby tato směrnice eh, byla přizpůsobena současné situaci a byla účinnějším nástrojem boje proti financování terorismu. Ovšem tam, kde se rejstříky nevedou řádně, tak to je chyba. Zatím nemáme žádné trust fundy v tomto rejstříku. To si nepřál David Cameron, ale také další. Čili my bychom je tam měli zavést. Ano, děkuji. A nyní paní Maletič. Zahvaljujem predsjedavajuća. Otkriće... Eh, děkuji, paní eh, předsedkyně. Odhalení z Panama Papers Eh, vedly k tomu, že v mnohých zemích nyní probíhá vyšetřování. Je jasné, že daňové úniky jsou nezodpovědné a eh, že jsou tím postiženy mnohé státy světa. Eh, problémy s panamskými dokumenty jsou nyní zjevné. Každoročně nám takto uniká hm, až 17 miliard eur proto je třeba eh, zde založit mezinárodní spolupráci zemí, které vítají zavedení mezinárodních standardů. Ovšem jsou ještě také další prostředky, eh, tak aby se zakročilo proti různému utajování prostředků a jejich toku. Eh, znamená to, že by to chtělo také do určité míry omezit obchodní tajemství. Je třeba pokročit dál. A nyní paní Grapíny. <clears throat> Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Eh, pane komisaři, boj s daňovými podvody a praním špinavých peněz, to není něco, čím se zabývá jen komise a rada. Je to problém, který je zkrátka výsledkem eh, situace a jejího řízení. Bohužel ve stávající situaci praní špinavých peněz a daňové podvody vzkvétají. Je nepřijatelné, že se takto mohou chovat velké firmy a jednotlivci v Evropě a trpí tím malé firmy. Co dělají mezinárodní instituce, co dělá Evropská unie v této věci? Ta odhalení eh, v Panama Papers jsou strašlivá a je potřeba na ně jasně a rázně reagovat a řešit toto porušení daňových předpisů a praní špinavých peněz. Je potřeba tyto peníze konfiskovat. Děkuji, slovo má pan Sany. Děkuji vám, paní předsedající. Dámy a pánové, milí kolegové, já se obávám, že stojíme tváří v tvář větší výzvě, než eh, jaké si myslíme na základě dnešní debaty. Někdo, kdo si čte noviny, eh, stejně jako já, musí skonstatovat, že není schopen ukázat na nějakou libovolnou větší evropskou společnost, která by neměla nějakou offshoreovou banku nebo offshoreový biznis. Všechny velké firmy to mají. A to znamená, že vysokánské procento příjmů v Evropě vůbec není daněno. A právě proto dnes e, jsme v situaci, kdy 1% populace světa vlastní téměř veškeré světové bohatství. Děkuji. Tím jsme ukončili proceduru Catch the Eye. Pane komisaři, je to mnoho otázek, mnoho návrhů, spousta kritiky, samozřejmě je to žhavé téma. Těšíme se na vaše odpovědi. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci. Děkuji vám za tuto skvělou rozpravu, která ukazuje, že my všichni chceme aktivně a tvrdě bojovat proti praní špinavých peněz a daňovým únikům. Panama Papers zdůraznili potřebu toho, aby byl globálnější a lépe koordinovaný přístup, který bude ještě silnější, aby bylo možno bojovat proti unikům a praní špinavých peněz v Evropské unie i mimo ní. Je to tak široký problém, že potřebujeme politické odpovědi, které budou nadnárodní. A tato komise je k tomu vhodná. Nás je tady několik komisařů a v tomto smyslu O to budeme usilovat. V nejbližší budoucnosti má komise různé ještě ambicioznější iniciativy, které má připraveny. Například předložíme novelu směrnice proti špinavým penězům, proti praní špinavých peněz do června a to ještě posílí náš preventivní přístup proti tomuto jevu. Boj proti anonymním transakcím a konzistentnost naší odpovědi, abychom čelili tomuto riziku v třetích zemích. Kolegyně Věra Jourová se k tomu ještě do detailu vrátí. Je tady proto, aby vám dala všechny potřebné podrobnosti. Vrátíme se také k projektu CCCTB do konce roku. I zde chceme přispět eh, k hospodářské efektivitě a také k boji proti daňovým únikům, alespoň na vnitřním trhu. Předložíme tabulku, která umožní dohledat jednotlivé režimy, udělat si představu o jednotlivých režimech ve třetích zemích a bude to také první etapa k tomu vytvoření společného černého seznamu, o kterém jsem se zmínil, té černé listiny, ještě do léta. Potom budeme úzce spolupracovat s našimi mezinárodními partnery, například s G20, s OECD, abychom se ujistili, že přijaté závazky se stanou normami správného světového řízení. A já vím, jak nizozemské předsednictví sdílí všechny tyto naše obavy. S tím plně souhlasí jak premiér, tak i členového kabinetu. Ještě do léta postaví před zodpovědnost ty, na které se ukázalo. To je tedy pár informací, které jsem chtěl uvést po tom, co zde vystoupili poslanci. Mám zde dvě konkrétnější odpovědi, tři konkrétnější odpovědi pro poslance, které velmi, tedy samozřejmě některých si velmi vážím, ale mám s nimi trochu složité vztahy. Pan Luke se například ptal, proč komise nejednala dříve. Komise může jen předkládat, navrhovat a to je právě to, co jsme udělali když jsme předložili návrh automatické výměny informací o daňových rozhodnutích. To je návrh, který podstatně všechno urychlil a využili jsme daného momentu a myslím si, že také Panama Papers je takovým odrazovým mostkem. Spíše než abyste kritizovali komisi, tak pracujte s námi ruku v ruce, protože jsme spojenci, máme stejné přesvědčení. Pan Wolf se svou obvyklou elegancí představil Evropskou komisi jako já nevím jaký daňový ráj a obvinil těch 47 eh, úředníků za to, že jsou podvodníci a že komisaři jsou jejich šéfy. To je opravdu skandální. Já to musím říci tady, všede před vámi, my platíme daně, samozřejmě, Představa, že komisař nebo jakýkoliv mezinárodní úředník je osvobozen od daně, to je zcela milná představa. My naopak máme přístup, který nám umožňuje ušetřit, pokud jde o dluh za roky 2014-2015. My šetříme pro celé, celou naši administrativy, konec, konečné číslo je 4,3 A platíme daně progresivní od 8 do 45 takže tyto daně jsou v mnoha případech vyšší než v členských státech. Samozřejmě nehovořím o daňových rájích. Samozřejmě platíme také příspěvky na sociální zabezpečení, takže přestaňte s touto demagogií. Nebo se budu ptát na to, jak je to ve Velké Británii. A pak jsou zde dva poslanci, členové UKIPu, kteří byli odsouzeni k odnětí svobody, opakuji, k odnětí svobody za podvody s veřejnými penězi. Takže upřímně řečeno, toto vše je zcela mylné a navíc je to opravdu nechutné, nevkusné. Začněte tím, že si zametete před vlastním Prahem. A má poslední odpověď je pro pana Lamberce. Já si ho velmi vážím, on velmi dobře zná toto téma, ale nakonec eh, si vyměňujeme informace, ale je to těžké, protože on eh, mě obviní a potom odejde a není tady, abych mu mohl odpovědět. Někdy je dobré tady počkat po té konfrontaci, než vám komise odpoví. Mě opravdu ranila jeho slova. On říká, že na naší poslední výměně se smál, že to bylo příjemné. A tady se smát nebudeme, protože on obvinil komisi, že čeká a že je v rukou, já nevím, jaké lobby. A nic opravdu není milnější Komisař Hill tady před chvílí předložil návrh směrnice o CBCR, která jde nad rámec toho, co navrhují všechny mezinárodní instance. Ten prach 750 tisíc eur, to je OECD. Když si vezmete OECD, co říká OECD? Říká, že je to třeba zveřejnit. Tam se jednou, jednou zmýlili. Podívejte se, co všechno dělají nadnárodní společnosti v Belgii, v Nizozemsku, v Evropě i mimo Evropu. My máme údaje i pro některé země, které jsou eh, považované za daňové ráje. My jsme první na světě, jsme nejambicioznější na světě. Já chápu, že poslanec dělá politiku, že chce být náročnější, chce, abychom šli ještě dále. A členské státy budou případně mít tuto zodpovědnost. Ale když dosahujeme kolektivního pokroku, když to děláme společně, když jdeme správným směrem, tak eh, bychom měli být schopni říci ano, daří se to dobře, spíše než stigmatizovat a obvinovat komisi. Opakuji, my jsme spojenci. A tato komise, tito komisaři, kteří jsou zde, jsou eh, pod autoritou prezidenta, který nám poskytuje neustálou podporu. My chceme být lídry na světě v boji proti daňovým únikům a to, co tady komise navrhuje, nemá precedens, nemá obdoby v evropské historii, v historii evropských institucí. Já vím, že pan Lambert je velmi inteligentní a velmi dobře tuto věc zná, tak si říkám, Musím z toho vyvodit, eh, že to dělá ze špatné vůle a to opravdu není příjemné, protože my jako politici bychom měli táhnout za jeden pro vás a já o to usiluji stejně s ním, jako se skupinou zelených, i s ostatními poslanci, kterých si velmi vážím. Ano, Evropský parlament a komise mají stejný cíl a tento cíl známe, je to transparentnost, je to boj proti daňovým únikům, takže pokračujme společně spíše, než abychom zavedli nějaké špatné polemiky, které jsou podle mě kontraproduktivní. Tato komise stejně jako ostatní je instituce, která není dokonalá, žádná instituce není dokonalá a já vás ujistuji, že tady Především dnes jsem velmi hrdý na to, co jsme rozhodli a co Jonathan Hill předložil, protože je to pokrok, který nemůže představit nikdo na světě, žádný region a my, my můžeme. Děkuji vám, pane Moskovici. omlouvám, já jsem říkal, že paní Jourová, moje kolegyně, může ještě doplnit informace k praní špinavých peněz, pokud dovolíte. Of course. Madame Jourová. Ano, samozřejmě, paní Jourová, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající, vážení poslanci, díky za příležitost stručně se vyjádřit jakožto doplněk k vašim otázkám o praní špinavých peněz. Máte pravdu, je potřeba zavést celou řadu opatření, abychom zajistili, že orgány budou mít silnější pravomoci pro boj s praním špinavým peněz a k tomu, aby zajistili, že podezřelé transakce jim budou hlášeny. Jak víte, už jsme dosáhli eh, dobrých výsledků směrnici proti praní špinavých peněz z prosince 2014, která mimo jiné zavádí centrální registry takzvaného beneficial ownership. A v současné době čekáme na co nejrychlejší transpozici a implementaci členskými státy. Což je zásadní, protože to je potřeba eh, rozhýbat. Tyto rejstříky konkrétně mají vzniknout do konce roku 2016. Evropská komise je připravena nabídnout veškerou nutnou podporu pro takovouto transpozici a já osobně eh, jsem v intenzivním kontaktu se svými protějšky v členských státech. Máte rovněž pravdu, že komise pracuje na revizi této směrnice, jak bylo oznámeno v akčním plánu e, pro boj s financováním terorismu. A tento návrh by měl být předložen 1. června. Zaměřuje se především na řešení e, rizik financování terorismu, zejména co se týká anonymních plateb a jiných podobných věcí, protože podle odborníku na bezpečnost eh, finanční transakce jsou velice často první indikací toho, že se připravuje teroristický útok. A proto je to téma potřeba řešit. A nakonec, jak rovněž bylo oznámeno v akčním plánu, komise bude pokračovat v legislativním návrhu, kdy se harmonizují Eh, opatření proti praní špinavých peněz a kriminální sankce z něj vyplývající. Děkuji vám, paní Jourová, za tyto závěrečné komentáře. Vážení kolegové, toto je velice důležité téma a zaslouží si naši pozornost a náš čas. Proto zde vystoupili dva komisaři. Teď bych ráda dala slovo paní ministrině Ines Plaschart, aby se s námi podělila o své komentáře. Děkuji. Hodně toho už zaznělo, myslím si, že můžu být stručná. Odhalení Panama Papers nám ukazují, že práce Evropské unie proti daňovým podvodům a praní špinavých peněz je naprosto zásadní. Jsou to společná pravidla a je naší společnou odpovědností je dále sledovat na globální úrovni tím, že budeme sloužit jako předjezdec v této iniciativě. Radu zajímají fakta, a to stejně tak, jako zajímají vás a jak jistě zajímají i komisi. Proto důkladně přeskoumáme informace z Panama Papers a upravíme svou politiku tak, aby náš boj proti daňovým podvodům a e, praní špinavých peněz byl co nejefektivnější. Jsem si jistá, že všechny instituce budou jednat zodpovědně a jsem si jistá, že se nám podaří dobře spolupracovat. Takže ano, budeme bojovat i dál, jsme připraveni pracovat co nejrychleji a nejefektivněji k těm všem věcem, které jsem zmínila. Chci vyzvat všechny členské státy a Evropský parlament, aby nás podpořili v tom, že s námi budou spolupracovat na těch opatřeních, která jsou aktuálně na stole a na všech těch opatřeních, která velice brzy přijdou. Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Děkuji vám, paní ministrině, za váš eh, závěr. Tím jsme ukončili tuto debatu, než budeme pokračovat.